usnesení týkající se Ruska, zejména případy Estona Kohvera, Olega Sansova a Alexandra Kolčenka. Bylo mi řečeno, že bylo mi řečeno, že pan Brok by ještě velice rád vystoupil s prohlášením. A takže to, to je k Azerbajdžánu, pane kolego, tak to se omlouvám, to bude k jinému bodu. Takže promiňte. A A tím pádem máme zde trojku, prosím zvedněte ruce, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 1 a 2. Pozměňovací návrhy 1 a 2. Prosím, zvedněte ruce, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní je to hlasování o usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní je to další bod na našem programu hlasování a to je usnesení ohledně Angolie. Opět hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Dalším bodem je usnesení o Azerbajdžánu. A zde poprosím pana Broka, který by chtěl vystoupit. Prosím. Äh, äh, Nikdo nepochybuje o tom, že Azerbajdžán äh, je nutné kritizovat z důvodu porušování lidských práv. Musí být značně kritizován a proto je iniciativa této rezoluce dobrá. Na druhé straně nemůže, není možné, aby v rámci urgencies se zastávaly zásadní politické e, postoje, protože to e, musí být projít procesem výboru ratifikace a nebo e, otázkou, zda chceme jižní linii v energetické oblasti a podobně. To všechno jsou strategické otázky, které si vyžadují dlouhá jednání v příslušných výborech Evropského parlamentu. Proto vás prosím, abyste toto vzali na vědomí a abyste eh, aby u těch to bodech té rezoluce proběhlo řádné jednání. A Eh, nedomnívám se, že by se ve čtvrtek v eh, urgencích rozhodlo o tom, že budeme nebo nebude jednat s Čínou, nebo že ukončíme vztahy s Ruskem a s Čínou. To, to není eh, cesta, jak lidem pomoci, jak zastávat naše zájmy. Takže prosím o to, aby bylo toto staženo z pořadu jednání. Deci, domnul Broc a făcut... Vážený pane Broku, vy teda navrhujete v podstatě změnu a já zde žádám členy politických skupin, zda jsou proti tomuto návrhu pana Broka. Já Francamente, presidente, non ho capito la... Slovo má pan kolega Panseri. Vážený pane předsedo, já skutečně nechápu ten návrh. Znamená to vyškrtnout z toho některé prvky toho usnesení nebo nějaké jiné návrhy. Samozřejmě každý má možnost svobodně hlasovat o tomto dokumentu. Ovšem, pokud hovoříme o tom, že bychom odložili toto hlasování o tomto usnesení, tak my si myslíme, že bychom neměli hlasovat o porušování lidských práv v Azerbajdžánu, ovšem je to na plenárce, takže aby musí rozhodnout celé plenární zasedání. Děkujeme. Já jsem to pochopil, tak říká pan předseda, že pan Brok požádal vlastně o určitou změnu našeho dnešního pořadu jednání, takže se ptám politických skupin, zda teda akceptujete nebo neakceptujete tento návrh ze strany pana Broka. Proto se vás ptám. Da, na Lunáček. Paní Lunáček. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dvě věci. První věc, tak jak jsem to pochopila, já pokud jde o nějaký, nějaké změny pořadu jednání, tak to alespoň tak mi to bylo řečeno, že to není možné, protože já jsem slyšela, že EPP by chtělo odložit toto hlasování. A druhá věc, EPP přece bylo součástí jednání stínových zpravodajů, takže měli možnost toho něco vyškrtnout, jsou tam split voty u některých věcí, takže já si myslím, že odložit to prostě nemůžeme a pokud chcete něco z toho vyškrtnout, možná nějaké ústní návrhy můžete předložit. Moje skupina je proti odložení hlasování a zároveň proti vyškrtávání některých částí v tomto okamžiku, protože pokud vím, tak jediná možnost je předložit ústní komplexní návrh. Domnul Brok. Ještě jednou pan Brok. Já, nejlepší by bylo, kdyby prostě parlament o tom rozhodl. Protože bychom odložili pouze hlasování, rozprava proběhla, takže jednací pořádek jsme prostě neměnili a v parlamentu je to obvyklé, že z různých důvodů odkládáme hlasování. Já nevím, proč by to nyní nemělo jít. Pokud většina našeho parlamentu si přeje odložit hlasování, tak ho prostě odložme a předložme to k hlasování za 14 dní na dalším plénu nebo eh, na dalším plénu zde ve Štrasburku. Tam se jistě dohodneme v to věřím, ale myslím si, že by bylo vhodné, abychom se k sobě chovali řádně a nalezli nějaké řešení. A poté, až tedy odložíme a ve vhodnou dobu budeme hlasovat, tak jistě velkou většinou odsoudíme porušování lidských práv Azerbajdžánu a tady skutečně nejde o 8 dnů. To osmidenní odložení eh, nepovede k žádné škodě. Takže pane předsedo, já vás prosím, obraťte se na plénum a ať plénum rozhodne, zda budeme hlasovat nyní nebo zda hlasování odložíme. Takže jestli dovolíte, v této situaci máme dvě možnosti buď teda úplně stáhnout tento bod z dnešního pořadu jednání a v tom případě a dokonce teď mi je řečeno, že to vůbec není možné, protože vlastně hovoříme o naléhavých záležitostech, takže to není možné, nebo teda modifikovat nějak pořád jednání. Já, víte, já samozřejmě musím respektovat ehm, pravidla, všechny, která zde máme. Jinou možností teda bylo to pozměnění dnešního pořadu jednání, ovšem pouze pokud všechny politické skupiny s tím budou souhlasit. A vidím, že při nejmenším jedna politická skupina si to nepřeje. Ještě někteří kolegové, kteří se k tomuto bodu chtěli vyjádřit. Pan Marias má slovo, prosím. Pane předsedo, Z technického hlediska, z procedurálního, je to přeci velice jednoduchá záležitost. Pan Preda patří k těm, kteří jsou autoři usnesení a on řekl, že EPP si přeje eh, odložení hlasování. O to jde. Proto bychom tedy měli hlasovat o tom, zda odložíme hlasování o usnesení nebo ne. Já myslím, že je to úplně jednoduché. Majam, majam doj koleč. Takže, milí kolegové, ještě se máme dva přihlášené Eh, o slovo, paní Valenciano má slovo. Vă rog, vă rog, dacă am ascultat... Prosím vás, milí kolegové, kolegyně, pokud jsme umožnili některým vystoupit, tak prostě si musíme vyslechnout všechny. I siempre. O naléhavých postupech se prostě hlasuje i hned poté, co proběhla rozprava. A pokud si EPP přeje to odložit, protože se nechtěla účastnit vyjednávání. Já si myslím, že bylo dost času na to vyjednávat. V Azerbajdžánu lidé čekají na to, že se k té situaci vyjádříme. Musíme hlasovat dnes. Pan Kora také požádal o slovo, prosím. Eh, moment. Tady bych eh, jaksi se postavil proti panu Brokovi, protože pokud to odložíme, tak to bude politická otázka, ne technická záležitost. A toto je velice citlivá politická záležitost a měli bychom se tím řádně zabývat. O Rusku jsme hlasovali a Azerbajdžán máme odložit, takže tady se opět měří dvojím metrem. V Azerbajdžánu dochází k porušování lidských práv, to je zcela jasné a proto můžeme i o usnesení hlasovat. Děkuji. Paní Harms. Paní Hans je poslední, která požádala o slovo a pak vám sdělím, co budeme dělat. Jednací řád. Já jsem pana předsedu pochopila tak, že náš jednací řád ne, e, v, sobě, ne, v sobě neobsahuje možnost, abychom hlasování o naléhavém postupu, poté co již proběhla rozprava a bylo předloženo usnesení, mohli dále odložit. Pokud je to takto pravda a služby parlamentu to vysvětlili poslancům před hlasováním, pak to, o co pozádal pan Brok, to odložení, prostě podle našeho jednacího řádu není vůbec přípustné a takto jste to vysvětlil i vy, pane předsedo. Ano, jde tady o naléhavý postup. To je pravda. A proto musíme hlasovat. Jediná možnost by byla bývalá, kdyby jsme změnili pořad jednání a to by bývali museli podpořit všechny frakce. Takovýto koncensus neexistoval a proto nyní musíme přistoupit k hlasování. Hlasujeme tedy bod 7, prosím o znamení rukou, odstavec 7 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Ano, ta pravidla jsou prostě taková. To není manipulace, pane Broku. Postupujeme přesně tak, jak máme. Ještě jednou to zopakuji. Nyní budeme hlasovat. Prosím, hlasujeme odstavci 7 ve dvou částek. Prosím o znamení rukou. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. Prosím o znamení rukou pro, proti, Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní Pozměňovací návrh číslo 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Originální text ve dvou částech. První část pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Původní text. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 18, původní text. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Odstavec 19 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 22. Tady máme ústní pozměňovací návrh. Paní Šáke, prosím. Děkuji, já jsem nechtěla uh, vás okrádat o čas, ale eh, chci zajistit, že my se pro jako pozorovatelská k volbám ne, nebude omylem, jak si se dostat do špatného světla, takže bych chtěla odstranit poslední odstavec, odstavce dvě. Je někdo proti tomuto návrhu? Ne. Budeme tedy hlasovat. O pozměněném návrhu, prosím, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Bod odůvodnění M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A budeme hlasovat o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Rád bych to ověřil. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Trecem la o punct pe agenda, la următorul vot. A nyní se dostáváme k dalšímu hlasování, což je migrace a uprchlíci v Evropě. Pozměňovací návrh 6, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 5. Ve dvou částech obě jmenovitě zahajuji hlasování. První část. Končím hlasování.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 Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Devítka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Desítka pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 9. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 10. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. A nyní a máme tady ústní návrh. Paní Koraca Bild, který se týká odstavce 11. Paní Koraca Bild. Velice stručně. Ehm, jednoduchý pozměňovací návrh odstavci 11 k implementaci společného azylového systému s ohledem na nejlepší zájmy dítěte. Děkuji. Je někdo proti tomuto návrhu? Ne. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o tomto bodu tak, jak je pozměněn ústním návrhem. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dobrá, věříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě jednou, je to jedenáctka. Deci, încă o dată, încă o dată... Ještě jednou. Abychom to měli všichni stejné. Nyní hlasujeme o čísle 11 v pozměněné podobě, tak jak to navrhla paní Koraca byl. Paní Koraco, prosím, máte slovo. Eh, chci jenom vyjasnit, že toto není o, o pozměňovacím návrhu 11, ale o odstavci 11. Ústní pozměňovací návrh tam bude přidat a eh, přidáváme s ohledem na nejlepší zájmy dítěte. Chcete, abych přečetla celý ten odstavec? Cred că lumea știe despre ce este vorba. Dobrá. Nyní, myslím, kolegové skutečně vědí, o co se jedná. Vysvětlili jsme. Tedy hlasujeme elektronicky o odstavci 11 po změněné podobě s dodatkem paní Koraca Bild. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A dostáváme se k odstavci 12. Pozměňovacímu návrhu 11 jmenovité hlasování zahajuji. Bylo mi řečeno, že to možná eh, tlumočením neprošlo v pořádku. Takže znovu opakuji. Nyní hlasujeme o odstavci 12, což odpovídá pozměňovacímu návrhu 11 a je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jednička. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A nyní návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní jsme u odstavce 15, původní text, ve dvou částech, jmenovité hlasování, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 15, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 4, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro. Proti. strželi se. Zamítnuto. Návrh číslo 2 pro. Proti. strželi se. Zamítnuto. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení je původní text ve dvou částech. První část, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část bude jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní usnesení jako celek, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme k mírovému procesu na Blízkém východě a odpovídajícímu usnesení. Máme tady technickou poznámku? Um, k té, tomuto pozdní, této pozdní intervenci tady bylo uh, napěté jednání. Uh, Prosím vás, během eh, RTV, si eh, návrh číslo 1, chci upozornit, že tento návrh z EKR je velice nebezpečný, protože tam se hovoří o dvou státech pro dva národy, je to v podstatě et, to etnické čistky. Chci připomenout, že 20% občanů Izraele jsou arabští, eh, arabové občané Izraeli a chci říci, že není možné, aby bylo eh, mm, e e TV to, v této věci a měli by kolegové hlasovat proti tomu. Děkuji vám všem. Dím dím dím, punct de vedere politik pot Z politického hlediska to chápu. Ovšem, jednu věc jsem zcela nepochopil. Přišli jste s tím velice pozdě i s ohledem na jednací řád a Momentálně já prostě nemohu svolit eh, k vaší žádosti. Situace je jasná, takže budeme hlasovat. Eh, Podněvací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nikdo se nezdržel a bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobré, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 6, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat jmenovitě o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo. Usnesení bylo přijato. A nyní se dostáváme k situaci v Bělorusku. Odstavec 6, původní text ve dvou částech. Prosím, zdvihněte ruku, kdo je pro první část. Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jmenovité hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo 1 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celkovém usnesení. Rukou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Lope Fontaně o sociálním podnikání a sociálních inovacích v boji proti nezaměstnanosti. Odstavec 19, původní text ve dvou částech. Prosím, část první, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část? Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 20. Původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Odstavec 22. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 29 ve dvou částech, kdo je pro, první část, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 31 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Odstavec 33 ve, dvou, ve třech částech. První část pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno třetí část pro, proti, Strželi se. Schváleno. Odstavec 44 ve dvou částech. První část pro, proti, Strželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, Strželi se. Schváleno. Odstavec 50, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. A bylo to přijato. Odstavec 51 rovněž jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Bod odůvodnění M, dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi, přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. E, celá rezoluce, jmenovitě, otevírám hlasování, končím hlasování, přijato. Zpráva Dlavajová týkající se um, vážení uh, konkurenceschopného pracovního trofé u pro 21. století. Pozměňovací návrh jednak je pro, proti, zdrželi. No, uh, věříme, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec dvě. Dvě části. První část to je pro. Kde je proti? Zdrželi přijato. Druhá část. Kde je pro? Proti? Drželi? Věříme? Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Původní text před bodem 3 v dvou částech. První část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Odstavec 8, první část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 9, dvě části. První část, eh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi přijato. Nom, nominální eh, hlasování pro druhou část, to je, mm, otevírám hlasování, končím hlasování. Přijato. Odstavec 13, tři části, první část pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi přijato. 15. Tři části. První část pro, proti, zdrželi. Ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Přijato. 16. Pro? proti, drželi přijato. 17, tři části. První část pro, proti, drželi přijato. Druhá část pro, proti, drželi přijato. Třetí část pro, proti, drželi přijato. Ověříme, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 19, kdo je pro? Proti? Přijato. 19, ještě jednou. Původní text pro, proti, zdrželi, přijato. 28 pro, proti, zdrželi, přijato. 29 pro, proti, zdrželi, přijato. 38 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 49, kdo je pro? Proti? zdrželi, přijato. 50 V dvou částech, první část to je pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Dobře, věříme, otevří, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 51. V dvou částech. První část, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. 54. První část jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 57 dvou částech. První část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. 59 pro, proti, zdrželi, přijato. 67, eh, první část, pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část, pro, proti, drželi. ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 70 v dvou částech. První část je pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Ověříme. Eh, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 71 v dvou částech. První část, je pro, kdo je proti, zdrželi přijato. Druhá část, je pro, proti, zdrželi přijato. Um, ehm, 71 jmenovitě, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 73 pro, proti, zdrželi Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 74 v dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi přijato. Z 81 v dvou částech. První část pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi přijato. Ověříme, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 82 pro, proti, zdrželi, ověříme, otevírám hlasování, končím hlasování. Přijato. 84 v dvou částech. První část jde pro. Proti. Drželi. Přijato. Druhá část je pro. Proti zdrželi přijato. 85. První část pro. Proti zdrželi přijato. Druhá část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 86 ve tři, třech částech. Všechno jmenovitě. První část otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 90. První část pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi přijato. 96, dvě části. První část pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi přijato. 97, dvě části. První část pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi přijato. 98. První část jde pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 101 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 102. Dvě části. První část, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi, přijato. 106, čtyři části, vše jmenovitě. První část, otevírám hlasování, končím hlasování. Přijato. Druhá část, otevírám hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtvrtá část. Otevírám hlasování. Končím hlasování. E, přijato. 113. Kdo je pro?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 bod odůvodnění C, tři části jmenovitě. První část otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Kis. Končím hlasování. No. Přijato. Třetí část. Zahajuji hlasování.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 Ověříme druhou část úvodního ustanovení F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. H. Úvodní ustanovení, Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení a to jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Trecem acum la raportul Crisogonos al trei... A nyní se dostáváme ke zprávě pana Chrysogonose 30. a 31. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU. Pětka. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Devítka ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Druhá část odstavce 9. Končím hlasování. Zamítnuto. 21. ve dvou částech. Obě dvě části, jmenovitě první část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Výborně. Děkuji, děkuji všem kolegům.